Prosím, omlouvám se paní Paceli. Nyní se konečně dostáváme k vašich právě cena, tématem jsou ceny potravin v Evropě. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ve spolupráci s čtyřmi výbory, které se podílely na této zprávě, jsme eh, vytvořili tuto zprávu. Vážený pane komisaři, Bylo by velice jednoduché zeptat se spotřebitelů, zda když jdou do obchodu, eh, když kupují mléko nebo jogurt, proč to vlastně kupují? Kupují to kvůli mléku, jogurtu, nebo to kupují kvůli Eh, vlastně tomu kelímku nebo eh, láhvi, ve které je mléko. Já tady tuto otázku nadnáším, protože v posledních letech spotřebitelé mají pocit, že vlastně kupují tu potravinu, ale vlastně ten eh, průmysl, který zajišťuje prodej a odbyt toho výrobku, vlastně má větší váhu než ten úplně původní producent té potraviny. Eh, kdysi ta cena, kterou dostával původní producent, představovala 50% maloobchodní ceny, ovšem dnes vlastně ten podíl tvoří jenom v průměru 17%. Je zcela důležité eh, zohlednit i úlohu výrobce a k tomu zatím dostatečně nedochází. My nechceme zavádět nějakou klasifikaci jednotlivých odvětví, odvětví eh, výrobní, zpracovatelské či eh, prodeje. Nechceme eh, ukazovat prstem na ty dobré a na ty špatné. Myslíme si, že naše společnost a naše hospodářství není hospodářstvím divokého západu, ale je to společnost a hospodářství, které se opírají o řádné fungování trhu EU, Eh, který by měl všem otevírat stejné příležitosti odvádět svou práci. Je třeba, aby ten trh fungoval transparentně. Vyvstávají tady ale dvě otázky. Kvalitativní politika v potravinářském odvětví, to je jedna věc, a také lepší eh, přístup eh, spotřebitelů k té produkci. Je taky nutné garantovat a nikoli definovat příjem producentů. Je třeba, aby cenová politika byla transparentní a aby e, zahrnovala i nějaká závazná opatření a dozor nad celým výrobním řetězcem. Zde myslíme také na místní, a střední, e, pardon, místní malé a střední podniky a také na Eh, všechny podniky, které mají své sídlo v EU. Mám ale na mysli také pracovníky, eh, kteří by také měli vlastně fungovat na transparentním trhu a ne na základě zákonů, které diktují eh, kartely a oligopoly. Výrobní ceny dnes prudce poklesly Ceny pro spotřebitele jsou ovšem často až desetinásobkem té výrobní ceny. Dochází e, k špatnému fungování trhu, protože hospodářská soutěž není zdravá a považujeme proto za nezbytné vytvoření sladěného evropského systému, pokud jde o fungování potravinářského sektoru od výrobce až po regál v obchodě. Není normální, že intervenujeme pouze tehdy, když chceme zachraňovat finančnictví nebo bankovnictví, ale nevšímáme si situace spotřebitelů. Občané mají pocit, že velké distribuční řetězce a zpracovatelský průmysl diktují podmínky, za nichž vlastně hospodyně nakupuje a že to vůbec není určováno výrobci. Očekáváme tedy návrhy komise v této věci, tak aby bylo možné čelit problémům, které se objevují na trhu s potravinami. Tento trh musí fungovat ve prospěch evropských občanů, evropských spotřebitelů, evropských výrobců, ale i rozvojových zemí. A zároveň je třeba dodržovat právní předpisy. Manešovi máte slovo. Děkuji především eh, paní Baceli a celému výboru pro zemědělství eh, a to v tomto období, kdy Evropská unie naráží na celou řadu problémů. Jak víte, recese přinesla um, obrovský útlum aktivit v celé řadě oblastí a dochází k uh, velkému dopadu na ceny. Situace je obzvláště závažná v oblasti s velkou přidanou hodnotou, jako jsou například především mléčné výrobky uh, potravinářsko-zemědělský sektor eh, tady potřebuje určité možnosti, které by snížily dopady eh, a umožnily občanům kupovat si eh, tyto produkty za příznivé ceny. Eh, to je především oblast, která leží na srdci komise. Strukturální analýza ukazuje, že by bylo možné, že by ceny ještě dále ve střednědobém a dlouhodobém výhledu mohly nadále růst. Ale je tím, že by se zlepšil celé, celý sektor potravinářsko-zemědělský, eh, snad by bylo možné eh, zabránit nestabilitě cen pro spotřebitele to jsou aspekty vyjádřené ve zprávě, kde se hovoří také že o tom, že je třeba zlepšit fungování celého potravinářsko-zemědělského sektoru. A Eh, poskytnout eh, spotřebiteli lepší informace, zlepšit rozložení přidané hodnoty eh, v rámci všech etap tohoto sektoru. Komise přijala řadu iniciativ, které se snaží zlepšit fungování potravinářsko-zemědělského sektoru, a to zejména z hlediska konkurenceschopnosti. Tady bylo přijato několik strategických doporučení. Zelená kniha o kvalitě zemědělských produktů byla zveřejněna loňského roku. Eh, sdělení z prosince loňského roku, které se týkalo cen, eh, také navrhuje roadmap, která má zlepšit fungování eh, zemědělsko-potravinářského sektoru v Evropě. Je velice důležité, abychom pokročili dále v uplatnění této, této roadmap, aby Eh, bylo možné eh, trvale sledovat eh, zemědělsko-potravinářský sektor, poskytovat spolehlivé informace v postupem v celém tomto řetězci tohoto sektoru a abychom zlepšili také vědomosti o fungování tohoto sektoru. Je důležité sledovat, jak se v celém tomto řetězci rozkládá ta přidaná hodnota a to také zdůrazňuje sdělení o cenách zemědělsko-potravinářských produktů. Je eh, totiž důležité vidět, jak se marže zisku rozděluje mezi jednotlivé eh, články tohoto řetězce. Otázka rozložení přidané hodnoty, to bude první bod pro eh, vyvážené jednání v rámci celého tohoto řetězce. Je důležité udržet konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského sektoru v EU. Důležité je, aby průmysl a také maloobchodníci mohli počítat s platformou trvale udržitelné zemědělské produkce. Já jsem přesvědčen, že bude možné plně uplatnit roadmap, tak jak to navrhuje komise, a že se tím vyřeší celá řada eh, problémů, o kterých hovoří zpráva paní Bacely. Grazie. Il voto per questa relazione. Děkuji. Hlasování o zprávě se bude konat ve čtvrtek. Nyní má slova paní Badia Ikučet k tématu studium umění v Evropské unii. Děkuji, pane předsedající. Umělecké studie existují ve všech členských státech, nicméně panují velké rozdíly